Nejsem si jistá, eh, zda nás bude významný počet, protože se nám nepodařilo dodržet eh, časový plán, protože jsme měli eh, setkání s výborem Ekon a to se protáhlo ale přesto navrhuji, abychom tedy pokračovali z tohoto důvodu, i když je nás v místnosti málo. Vyzvali jsme sem navrženého ředitele Evropské nadace odborného vzdělávání a tento bod tedy otevřeme úvodním projevem pana Onestýnyho a poté dáme prostor našim poslancům, kterých tady sice mnoho není, ale dáme jim prostor, aby pokládali otázky a vy potom na ně budete moci odpovědět. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, dámy a pánové, jsem velice rád, že tady mohu být a představit se vám a podělit se s vámi o mou představu, pokud jde o roli, kterou se mm, chystám převzít, pokud mě potvrdíte jako ředitele nadace ETF. Mou prioritou v takovém případě bude eh, docílit eh, viditelných eh, výsledků v rámci mandátu ETF, což je posilování lidského kapitálu ETF ovšem za tímto účelem musí e, poskytovat e, dostatečné odborné e, znalosti, know-how a přicházet s inovativními myšlenkami. Musí také posilovat pracovní vztahy s partnery, o tom se určitě zmíním, a v neposlední řadě musí také efektivně a správně využívat svých prostředků. Teď se tedy krátce zmíním o všech těchto oblastech a na závěr hovořím také eh, o eh, svých dřívějších zkušenostech, jak naznačila paní předsedkyně. Evropská unie se stanovila rozvoj dovedností jako svou politickou prioritu, je to součást podpory sociální Evropy. A v této souvislosti ETF chce přispívat k této agendě, chce sdílet odborné zkušenosti s partnerskými zeměmi a eh, posilovat vzájemné přínosy prostřednictvím úzké spolupráce. Podpora rozvoje lidského kapitálu přispívá k ekonomickému rozvoji a Přináší také silnější sociální soudržnost a větší občanskou angažovanost. ETF přispívá k rozvoji a provádění externích politik Evropské unie, nabízí odborné znalosti v oblasti své kompetence a jako součást vnějších činností Evropská unie, jak víte, investovala značné prostředky do blízkých vztahů se svými sousedy a dalšími partnerskými zeměmi, které eh, tedy podporujeme v rámci ETF. Rozvoj lidského kapitálu je tedy nedílnou součástí úsilí Evropské unie přispívat k sociální a ekonomické transformaci partnerských zemí a to je ve společném zájmu jak EU, tak partnerských zemí. Chceme společně podporovat stabilní a udržitelný růst, posilovat vzájemné vazby a zlepšovat vzájemné pochopení. Abychom toho dokázali eh, docílit, eh, je potřeba posílit eh, odpovědnost na vnitrostátní, úřad, na vnitrostátní úrovni. To je naprosto zásadní pro udržitelnost a implementaci reform. Globální tendence, jak velice dobře víte, značným způsobem přetvářejí potřebné dovednosti. Už roste povědomí o tom, jaká panují rizika pokud jde o konkrétní země nebo konkrétní eh, odvětví či skupiny obyvatelstva, kteří jsou zranitelnější, pokud jde o současné eh, změny. A proto eh, bychom chtěli podporovat partnerské země, vzájemně se od sebe učit a posilovat naše slabá místa. Chceme se zaměřit na takové výzvy, jako jsou změny v oblasti průmyslu, přeškolování, rekvalifikace, adaptace, reintegrace na trh práce a k tomu máme celou řadu nástrojů v rámci Evropské unie, ať už jde o rámec mobility nebo rámec eh, dovedností, což může být velice přínosné pro všechny partnerské země. Kromě toho partnerské země eh, mají podobné problémy a stojí před podobnými výzvami, nicméně často se nacházejí v různých fázích eh, pokud jde o jejich vnitrostátní rámec podpory lidského kapitálu. Takže musíme eh, navrhnout takové přístupy, které budou reagovat na tyto různorodé potřeby, abychom docílili eh, skutečného přínosu. A eh, podobně je potřeba zavádět odvětvová či průřezová témata tak, aby byla relevantní pro partnerské země. ETF bude nadále podporovat eh, nové způsoby uvažování, hledat nová partnerství a snažit se prognózovat potřeby do budoucna. Budeme se tak snažit přispívat k celoevropskému cíli, posilovat stabilitu a prosperitu v dalších regionech světa, což je v souladu s našimi politickými cíly. Teď k našim partnerům a dalším zainteresovaným subjektům. My podporujeme politické cíle eh, evropských institucí a EU. Jako ETF spolupracujeme s evropskými institucemi, ale také s členskými státy, výzkumnými organizacemi a dalšími mezinárodními aktéry. Nabízíme odbornou podporu Evropské komisi, pokud jde o externí aspekt politik, jako, je, jako jsou politiky dovedností, vzdělávání, odborného vzdělávání. Spolupráce s členskými státy je také velice důležitá. ETF může posílit synergie při provádění politik na úrovni členských států. Evropská komise je samozřejmě pro nás hlavním partnerem a bude tomu tak i po mém jmenování. ETF eh, musí fungovat eh, čestně, transparentně a odpovědně. Já vnímám, eh, že jsou tady velice dobré vztahy mezi Evropským parlamentem a ETF, které jste vzájemně docílili i s mojí předchůdkyní a chci na ně navázat. Při provádění svých úkolů musí ETF fungovat jakési přemostění mezi různými zainteresovanými subjekty a institucemi a jedním z těchto subjektů je naše sesterská organizace Středisko CDFOP, Středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a tam chceme maximálně využívat synergii, pokračovat v dosavadní eh, spolupráci a to platí i pro spolupráce s dalšími eh, agenturami, například s Eurofundem. Co je důležité pro naši práci, je to, že chceme v našich oblastech odpovědnosti zahájit dialog eh, s třetími zeměmi a vzájemně proporovat eh, různé evropské účastníky. Takže když se budeme věnovat o oblasti podpory rozvoje lidského kapitálu s dalšími zeměmi, tak jako ETF chceme vzájemně propojovat jednotlivé partnery, kteří v zemi v této oblasti fungují. Eh, některé země, které spadají do mandátu ETF, jsou v nelehké situaci, eh, probíhá tam občanská válka, dochází k politickým napětím, nepokojům a tak dále takže jsme museli v některých eh, zemích eh, omezit eh, naše aktivity na základě rozhodnutí správní rady. Nicméně know-how ETF může být eh, velice eh, cené při eh, obnově těchto států a ve správném okamžiku, kdy se země vymaní z obtížné situace, tak nastane čas pro rozvoj dovedností, rekvalifikace, rehabilitaci, demobilizaci a tak dále. Zkrátka věci důležité pro úspěšnou transformaci země také zdůrazňování a posilování role žen. Víme už ze zkušeností, že velice dobře přispívá k procesu obnovy. E, ještě bych se chtěl zmínit o správném nakládání s finančními prostředky. My jsme veřejným orgánem EU a ETF proto musí používat e, účinným a efektivním způsobem své finanční prostředky. Cílem je rozvoj lidského kapitálu v partnerských zemích a lidský kapitál je také naším eh, eh, hlavním aktivem. Pokud budu jmenován do funkce ředitele, tak chci nadále pokračovat v implementaci současné střednědobého eh, pracovního programu. Nedávné interní a externí hodnocení ukázalo, že agentura je řízena velice dobře a že proces eh, nastavení rovnováhy mezi administrativními pracovníky eh, přináší pozitivní výsledky, ale hodnocení také ukázalo, že jsou zde oblasti, kde je potřeba věnovat věcem větší pozornost a na to se chci ve své nové roli soustředit. Poskytovat vedení pracovníkům nadace bude jedním z mých hlavních cílů, protože pouze pokud budeme fungovat jako tým, můžeme jako ETF opravdu docílit stanovených cílů. Jako ředitel hm, chci tedy vždy pracovat eh, v zájmu Evropské unie. Po 22 letech, které jsem strávil eh, v různých evropských institucích, mi jde o to prosazovat co nejlépe evropské zájmy, Působil jsem v oblasti vzdělávání eh, po 22 let. Je to oblast, eh, kde jsem eh, působil na začátku své kariéry. Posléze jsem se věnoval dalším oblastem, ale působil jsem i mimo Evropskou unii v rámci evropské delegace v New Yorku a nyní na delegaci EU v Indii, takže jsem, myslím, dobře pochopil, jakým způsobem nejlépe prosazovat evropské eh, hodnoty, podobně tak, jak je prosazuje ETF. A také jsem si uvědomil, jak důležité jsou kroky, které provádíme jako EU ve třetích zemích. Takže na základě těchto hodnot eh, chci ujistit váš výbor, že udělám maximum pro to, abych zajistil, že budu sloužit eh, evropským zájmům co nejlépe pro moci. Děkuji. Děkuji, pane Onestýne. Děkuji. Máme tady velmi malý počet našich poslanců, ale ti, kteří tady jsou, vám položí otázky. Máme tady koordinátorku za sociální demokraty, paní Steinruck. Máte slovo. Děkuji, pane Onestýny, za to, jak jste se představil. To, že jste zaměřen na zahraniční politiku, je bez pochyby výhodou pro funkci, které se ujmete. A paní Madeleine Seven, vaše možná předchůdkyně velmi tedy vaše předchůdkyně velmi se spolupracovala s Evropským parlamentem a ta spolupráce byla velmi plodná. E, bylo to prospěšné pro ETF i pro nás, pro náš výbor. A já doufám, že hm, to bude pokračovat i v případě vašem. Mám několik otázek. Zajímalo by mě, co vás vede k tomu, že se chcete stát ředitelem ETF, protože vy jste dosud zastával velmi zajímavou funkci a proto by mě zajímalo, co vás láká na ETF. Říká, nyní druhá otázka. Říkal jste, že chcete navázat nová partnerství eh, pro budoucí um, potřeby. Co tím konkrétně máte na mysli? A třetí otázka. Jaké jsou podle vás nejdůležitější výzvy pro politiku? Ne pro agenturu, ale pro politiku v příštích letech. A jedna věc, která mě chyběla a která je pro mě nesmírně důležitá, jak vidí kolegové, je digitalizace. To tedy eh, pár otázek úvodem. Děkujeme vás hm, za váš eh, úvodní projev, za to, že jste přišel mezi nás. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat za otázky. Vy jste se mě ptala na to, jaká je má motivace, co mě vede k usilování o tuto funkci. Já jsem tady byl jasně veden myšlenkou, že jsem tedy e, přesvědčen, a k tomu směřovaly mnohé aktivity mé kariéry, e, že vzdělávání je jádrem e, společnosti a já si myslím, že jsou tady výzvy a příležitosti, přinést expertní eh, znalosti do třetích zemí, které jsou nesmírně důležitými partnery EU a já bych rád kombinoval eh, ty dovednosti, které jsem naspíral v při působení v ESVČ, v EULEX eh, e a v třetích zemích abychom využili tuto expertízu Evropské unie v této oblasti, která je opravdu unikátní a spojili to s našimi externími nástroji. Část naší motivace je právě spolupracovat v oblasti sousedství, protože to je jedna z nejdůležitějších oblastí pro naše partnerství pro Evropskou unii. To bylo jasné nedávných událostech, jak je důležité podporovat stabilitu v této širší oblasti. To je pro Evropskou unii opravdu nesmírně zajímavé. Přímo se to dotýká Evropské unie. Viděli jsme, jaké jsou rizika a náklady nestability a my máme společný zájem na tom tuto stabilitu prohlubovat a udržovat. A já jsem v minulosti nazbíral eh, četné zkušenosti v této oblasti a chtěl bych je využít v politicky významné oblasti, kterou je eh, rozvoj lidského kapitálu v těchto klíčových zemích. ETF eh, e může sehrávat svou úlohu pouze v případě, že bude jádrem velmi silné sítě aktérů ETF samozřejmě poskytuje expertízu, myšlenky, analýzy, ale naplňovat je třeba tyto věci prostřednictvím národních agentur, evropskými programy v zemích a politickou interakcí se zeměmi. A je důležité, mít partnerství eh, prostřednictvím oddělení komise, ale i institucí, jako je Evropský parlament eh, a jeho kontakty s třetími zeměmi. A potom je vždy proto důležité ty věci také konkrétně naplnit, naplnit konkrétními činy. A tady ta hlavní myšlenka není je vytvářet nová partnerství, ale posílit institucionální vazby, které ETF s institucemi má a postarat se o to, eh, aby to bylo součástí toho, jak ETF naplňuje svůj mandát. Pak tady byla obecnější otázka k hlavním výzvám, kterým čelíme. A to je e, velká výzva odpovědět na takovou otázku, ale když se podíváme na kompetence ETF, geografická, ale i tady pokud je o kompetence, tak tady jde o o otázku, jak naplníme, nebo jak budeme přistupovat ke globalizaci, jak si poradíme s těmito výzvami. A e, teď globalizace samozřejmě také přináší transformaci práce, pracovních míst a tady právě zazněly digitální dovednosti a v v agentě Komise pro dovednosti to bylo jasně rozpoznáno a je to priorita e, v, pro EU, ale je to velmi klíčové také pro vztahy se sousedstvím a s těmito zeměmi, se kterými jsme v interakci zde. Otázka eh, zareagovat na globalizaci tak, abychom měli eh, rozumná pracovní místa, smysluplná pracovní místa, tak jak se ekonomika vyvíjí. To je důležitý tou součástí těchto širších eh, úkolů. A jedna z posledních poznámek. Teď si velmi uvědomujeme, že ty dovednosti, které předáváme a kurikula, která vypracováváme, připravují mladé lidi na pracovní místa, které ještě neexistují, takže tady je potřeba posílit ještě více předjímání vývoje eh, na trzích, abychom vytvořili eh, možnost měnit se. To je opravdu, ty, ty změny jsou v tuto chvíli opravdu jedinečné eh, v historii a my musíme tyto věci velmi zrychlit, musíme se rychleji přizpůsobovat. Děkuji. Děkuji vám. Pan Martin. Then Madame Regner. A pak paní Regner. Madame le président. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane Ornestýny, já se omlouvám, pokud nevyslovuji vaše jméno správně. Chcete se stát ředitelem Evropské nadace odborného vzdělávání eh, a eh, přišel jste se nám představit, ale já toho lituji, protože lituji tedy toho, že hovoříte ke třem poslancům, protože to je opravdu škoda. A, a také mrně mrzí to, co vám v zápětí řeknu. Mezi eh, čtyřmi eh, agenturami, eh, které jsou v naší působnosti, Eurofond, OŠA, MAVI, ehm, tak asi před měsícem nebo před dvěmi ehm, se vlastně řešili tyto agentury, řeklo se, že eh, některé jsou tady navíc a já vám musím říci, tak mm, že vaše instituce, vaše, pardon, nadace je pro mě zcela zbytečná protože vy se tady snažíte eh, vydávat prostředky na pomoc třetím zemím a to v situaci, která je politicky a bezpečnostně složitá. Tady máme Albánii, Ar- Azerbajdžán, Arménsko, Bělorusko, Egypt, Makedonie, Gruzie, Izrael, Jordánsko. Eh, Kosovo, Kyrgyzstan, Libanon, Libie, Moldavsko, Černá hora, Maroko, Palestina, Rusko, Srbsko, Sýrie, Tadžikistán, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán. To jsou ty země, eh, na ty se chcete zaměřovat? Myslíte si, že tady jde opravdu o evropskou věc? Evropská unie eh, tady eh, právě řešila uplynulý semestr pan komis, s panem komisařem Dombrovským, Moskovičem a paní Tysenovou a tam se hovoří o tom, eh, že je tady stále větší propast mezi potřebami pracovního trhu a přípravou na pracovní trh tady najednou chcete dát 18 milionů euro z našeho rozpočtu na tyto účely. Těchto 18 milionů euro, jak bych vám chtěl připomenout, je z kapes našich evropských spoluobčanů, eh, u kterých se tedy říká, že mají nedostatečné vzdělávání a vy chcete těchto 18 milionů věnovat neevropanům. Takže eh, než eh, abych vám tady kázal, tedy než aby byste nám tady kázal, tak by asi bylo dobré, aby Evropská unie Tedy než aby Evropská unie tady udělovala lekce, tak je potřeba, aby se Evropská unie třetím stranám, tak je potřeba, aby se Evropská unie věnovala zejména našim evropským občanům. La Fondation européenne à Turin, bien sûr, s'occupe. Eh, my se samozřejmě zaměřujeme na to, abychom vytvořili vztahy v rámci velmi konkrétní politiky. Snažíme se eh, eh, podpořit možnost vytváření lidských strojů v třetích zemích. Tady naším záměrem není samozřejmě vynakládat prostředky mimo Evropu, ale my chceme zkrátka stabilizovat sousedství Evropské unie. To je výzva pro nás, pro všechny a to má samozřejmě konkrétní náklady. A pokud nebudeme mít stabilní sousedství, eh, kde bude nastolen růst, tak eh, se to bude dotýkat i nás. A velmi často tyto sousedské země se nacházejí v procesu rozšíření rozšíření nebo nějaké spolupráce. Máme tady dohody o spolupráci, máme tady také dohody, eh, které eh, zahrnují možnost spolupracovat na různých úrovních a abychom lépe pochopili pravomoce, dovednosti, eh, a také to, že tyto země rozšiřují své kapacity a možnosti, tak to je to je výhoda pro Evropskou unii, protože eh, my to potom můžeme lépe využít. Samozřejmě, že máme jiné potřeby než oni, ale někdy se to vzájemně doplňuje a tady také potřebujeme, a my také potřebujeme expertízu. A naše agentura ta tady neduplikuje existující expertízu. Eh, my jsme si tady po desetiletí vytvořili, nebo ta agentura se vytvořila expertízu, která je užitečná pro instituce i pro Evropský parlament. Může mu pomoci, aby se lépe zacílili naše akce a politiky, tak aby se lépe spolupracovalo se sousedy, které považujeme za důležité. Agentura provedla hodnocení, například nedávné hodnocení, které přineslo jako hlavní výsledek tedy usoudilo se, že Euro, naše agentura hraje eh, dobrou úlohu, že dobře naplňuje eh, své úkoly a někde samozřejmě může své působení ještě vylepšit. Vy jste tady zmínili ještě další agentury a spolupráce s těmito zmíněnými agentury je velmi zásadní. A vztahy mezi agenturami, které se zaměřují na a, akce uvnitř EU s agenturou, která tady rozvíjí vztahy s nejdůležitějšími um, um, mimo evropskými zeměmi, to je také něco nesmírně důležitého a přínosného. Děkuji, paní Regner. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě k panu poslanci ETF a CDF, e, to jsou dvě úplně určité agentury. Uh, Stačí, když se podíváte na jejich úkoly a zadání trochu blíže a pak uvidíte, co ETF má dělat a to se rozhodně nedá srovnávat. ETF pomáhá tlumit migrační proudy, protože my v EU jsme přesvědčeni o tom, že vzdělávání samozřejmě pro nás, pro občany EU, ale pro všechny, kteří to mají těžší a jsou mimo, je věc, která je neuvěřitelně důležitá pro utlumení takovýchto proudu a je samozřejmě moudřejší dělat něco předem, než potom si stěžovat na to, když je situace zvízelná. Proto bych se zeptala, dosavadní šéfka odváděla skvělou práci. Zeptala bych se tedy, zda máte nějaké osobní akcenty, něco, na čem osobně vám záleží, čím byste doplnil tu dosavadní její práci a zda máte nějaké země, které byste osobně preferoval. Vy jste nám dal ten jasný přehled. Ano, sousedství je důležité, ale jestli máte něco, na čem vám osobně záleží, čemu byste se osobně rád chtěl více věnovat. Děkuji. Um, um, Děkuji vám. Co se týká speciálního přístupu nebo záležitostí, tak si myslím, že to, na co se agentury e, soustředí, souvisí s tím mandátem. A to je něco, co odpovídá zadání. My máme v EU velice intenzivní výměnu názorů na téma sociálního partnerství a tak dále. Tedy nadále se budeme věnovat tomu, co e, v EU si dohodneme, o čem se dovíme a to budeme pak transformovat do vztahu s dalšími. To je také v pořádku pro kontakt s ostatními zeměmi a myslím, že je důležité se tomu věnovat, protože je to ve vzájemném zájmu. Jde o to soustředit se na tuto dynamiku, co se děje uvnitř EU, k čemu máme nejblíž, co můžeme řešit s ostatními agenturami, to si myslím, že je důležité. Myslím, že stávající paní ředitelka odvedla v tomto oboru ohledu velice dobrou práci. Jsou tady výměné programy a mnohé další. Řekla bych dokonce, že než se to všechno transformuje do pracovního programu, tak se dají ty věci prodiskutovat, posoudit, odhadnout a pak je z toho nějaký formálnější návrh a tak dále. Co se týká těch zemí, já si myslím, že ten výkonný výbor a nařízení stanoví rámec hodnocení, které jsem nedávno četl, předpokládá, že ETF by se měl soustředit na země, kde má pocit, že je možno dosáhnout maximálních výsledků a z toho by měl učinit své priority. Jako obecné pravidlo, tak bych řekl, že ten seznam, který byl zveřejnil, tak ty země jsou v různém vztahu a v různé e, míře intenzity. To znamená, že třeba se soustředit na ty země, které mají bližší vztahy k EU. Tam máme perspektivu větších dopadů. Mohou to být země, které mají perspektivu rozšíření, pak to mohou být země, které mají nějaké dohody nebo země, které jsou v procesu transformace. Podle toho musíme nastavovat své priority, ale ještě jedna věc věci se rychle mění a my si musíme skovat eh, něco i pro ty země, které jsou třeba teď až druhé pořadí, protože z jakéhokoliv důvodu se najednou tyto země mohou dostat do popředí. To znamená, že musíme mít eh, pro ně kapacitu. To znamená, že jakmile jednou máte své klíčové priority, země, které jsou čím si blížší, tak eh, musíme mít připravené expertní znalosti a mít je i v pohotovosti i pro ty ostatní. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Pekl se chtěl zeptat. Pana kandidáta, máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. protože jsem tu nebyl během vašeho projevu, tak nepůjdu do žádných podrobností, jenom takový obecný názor. Co podle vás bude největší výzva této politice a co budou další kroky, abyste dosáhl svého v těch eh, jmenovaných zemích. Ale na to jste už odpověděl, takže teď nebudu štvát všechny ostatní. Jak řekla kolegyně, tohle je skvělý výsledek konference. Krátce vám to schnu. Velká výzva souvisí s globalizací, my se na to musíme přizpůsobit. Jde tady o ty dovednosti, které musíme vyvinout jako Evropa, tak abychom měli kolem sebe stabilní sousedské potředí. Máte-li ještě nějaké doplňující otázky, rád si s vámi o tom popovídám. Friderike, ještě nějaká otázka? Nikoliv? Tedy dobrá. To bylo stručné, ale efektivní, řekla bych je ještě něco, co bychom rádi doplnili, než necháme pana Onestýnyho odejít, aby se třeba naobědval. Je něco, o čem si myslíte, že jsme se měli zeptat a nezeptali jsme se? Údajně jsme se ptali vynikající věci, skvělé otázky. Tak eh, tato situaci nijak nekomplikuje. Mm, je nás tu málo a myslím, že bychom měli v tuto chvíli skončit. Myslím, že jsme vedli plodnou konverzaci. Věnovali jsme se těm věcem, které považujeme za nejdůležitější, dostali jsme na to odpovědi, máme teď představu o tom, jaké jsou vaše představy a vaše ambice. Tedy dovolte, abych vám poděkovala za to, že jste mezi nás přišel. A my tady ještě chvilku se trváme na krátkou rozpravu. Děkuji vám. Dovolte, abych vám poděkoval a těším se na spolupráci s vámi, s tímto výborem, s parlamentem. Doufám, že nás čeká skvělá spolupráce. Děkuji.